Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby se posadili. Prosím pěkně, přeskoumejte také, zda máte hlasovací lístky. Slyšíte mě? Hlasovací lístky pravím. So, wir haben heute ein... Dnes máme maraton hlasování před sebou. Slyšíte mě? Ptá se pan předseda. Doch. Ist nur noch bisschen, bisschen laut. Wir stimmen jetzt... Je tady příliš hlasito v sále. Budeme hlasovat za prvé o námitce k zdravotním tvrzením. Už jsme měli dnes o tom diskusi a kolega Karl Schlüter a kolegyně Renáte Zomr společně podali námitku pardon, podali návrh, aby došlo ke změně hlasovacího lístku, abychom hlasovali v jednotlivých blocích. Vycházím z toho, že eh, mají tento přehled všechny frakce. Je proti tomuto postupu námitka, abychom hlasovali v blocích? Nevidím žádnou námitku, v tom případě budeme hlasovat takto. K prvnímu bloku. Prosím, navrhnu elektronické hlasování. Takže zahajuji hlasování k prvnímu bloku. Chris? Uh, Mohli bychom nejdříve vzít citaci čtyři jako hlasování? Blok. První blok. Já to ještě jednou vysvětlím, ano. První blok se týká uh, bodu odvodin 4 až 8. Potom je další blok s úvodním bodem ustanovení B až H ne, pardon, až I, pravý pan předseda. A ve třetím bloku budeme hlasovat o odstavcích 3 a 4 a na závěr eh, bude se konat závěrečné hlasování. Jsou další otázky? Bylo to dnes poměrně mm, krátkodobě rozhodnuté. Dobře, takže nyní hlasujeme o prvním bloku, prosím. Zahajuji hlasování elektronicky.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 Ukončuji hlasování. První část zamítnuta. K tím se dostáváme k druhému bloku, což jsou body úvodního ustavení od B do I. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Rovněž odmítnuto. Teď se dostáváme ke třetí části. Tady hlasujeme o odstavcích 3 a 4, rovněž elektronicky. Zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Rovněž zamítnuto. A nyní hlasujeme Závěrečné hlasování takto pozměněného textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Osmadvacet pro, sedmadvacet proti, jeden se zdržel, takže přijato. Jisté je, že v prvním říjnovém zasedání ve Štrasburku o tom budeme hlasovat na plenárce a tam bude zapotřebí kvalifikované většiny. Nyní se dostáváme k dalšímu hlasování a sice k námitce více kolegů úřední kontrole výrobku živočišného původu určených k lidské spotřebe podle článku 88 odstavce 2 zahojí hlasování. Elektronicky zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 42 pro, 18 proti, 2 se zdrželi, takže přijato. To byla ta snažší hlasování a teď vstupujeme do toho maratonu ke zprávě Dagmar Rodberend, Musíme se tady nahoře vystřídat. Los geht's und zwar takže začínáme hlasování v bloku 222, 223, 241. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 224, 225 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 22, Berichterstatter. Dafür. 222 pana zpravodaje, kdo je pro? Dagegen. Proti. Zdržel se přijato. 200. 226 pro, proti, zdržel se přijato 227 pro, proti, zdržel se zamítnuto 228 pro, proti, zdržel se, není to jasné, takže znovu 228 elektronicky. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Máme navíc jednoho člena SAD. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. 38 pro, 26 proti, takže přijato. 229 pro, proti, zdržel se, přijato. 230 pro, proti, zdržel se, přijato. Kontrolujeme 230 elektronických. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist... Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 232 pro. Proti. Zdržel se přijato. 233 pro. Proti. Zdržel se přijato. 233 pro. proti, zdržel se, zamítnuto 235 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Modedno... 236 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Imko 17 pro, Proti. Zdržel se přijato. 238. Pro. Proti. Zdržel se přijato. 240 pro. Proti. Zdržel se přijato. 239 bylo staženo, 242 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 243 split vote, první část. Proti. Zdržel se přijato. Druhá část pro. Dagegen? Haltung ist nicht klar. Wir stimmen über den zweiten Teil elektronisch. Takže o druhé části budeme hlasovat elektronicky. Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. Přijato. Eh, máme tady identické 240, 243, eh, takže přijato 445 IMKO odpadá, 246 a IMKO 19 pro, proti. Zdržel se, elektronicky to přeskoumáme, 246 a IMKO 19 elektronicky. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh 3 pro. Proti. Zdržel se přijato. 252 pro. Proti. Není to jasné. O 252 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 35 pro, 28 proti, přijato. 255 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 253 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 256 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 257 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 258 pro, proti, zdržel se, není to jasné, budeme hlasovat elektronicky. 258 elektronický přeskum. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 259 pro. Proti. Zdržel se přijato 620 pro. Proti. Zdržel se přijato 27 pro. Proti. Zdržel se přijato 261 pro. Proti. Není to jasné, budeme hlasovat elektronicky o 261. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Imko 23 pro. Proti. Tady se účastnilo hlasování jenom 15 kolegů, takže elektronicky, 23 elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Čistě jasně přijato. 28 pro. Proti. Zdržel se přijato. 25 pro. Proti zdržel se, podle mého názoru také přijato, ale radši to zkontrolujeme. Zahoji hlasování. 25 hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Imko 24 odpadá. 29 pro. Proti. Zdržel se. No, raději elektronicky. 29 elektronické hlasovali, všichni ukončují hlasování. Přijato. 264 pro. Proti. Zdržel se. Při... Zamítnuto. 263 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Přijato? Aha, tak to radši zkontrolujeme. 263 elektronický přeskum. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Dvěstě šedesát šest pro. Proti. Zdržel se přijato. 67 dafür. 267 pro, proti, zdržel se přijato. 268 pro, proti, zdržel se přijato. 30 pro, proti, zdržel se přijato. 269 a IMKO 620 pro, proti zdržel se. Budeme to tedy kontrolovat elektronicky. 269 IMCO elektron a IMCO 26 elektronický přeskup. Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. 270. Přijato. 270 pro. Proti. Zdržel se. Je to zamítnuto. Empl 13 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Empl 14 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Empl 15 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis 1 pro. Proti. Zdržel se přijato. A pokračujeme s 272 pro. Proti zdržel se. No raději elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Jasně přijato 283, 284, Mpl 16, Inko 30 pro, proti, zdržel se přijato. 285 pro, proti, přijato 286 pro, proti, zdržel se přijato 287 pro, proti, zdržel se přijato kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato 287 imko 34, kdo je pro, proti, zdržel se. To musíme elektronicky přeskoumat, protože hlasovala pouze polovina poslanců. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 299 a 300 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis 4 pro. Proti. Zdržel se přijato. 307 a IMKO 630 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 308 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato, 313 pro proti, zdržel se, zamítnuto. Přes, přeskakujeme na 322 pro, proti, zdržel se, elektronický přeskum 322, zahojí hlasování, hlasovali všichni, ukončuji hlasování, přijato. 323 odpadá. A Imko 39 také. Pokračujeme 326 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 328 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 327 IMKO 41 ve třech částech. První část pro. Proti zdržel se, zamítnuto. Druhá část. Dobře, zkontrolujeme na přání, první část. 327. MK 41. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. No, zkusit se to může, že? Druhá část. Pro. Proti, zdržel se přijato. Druhá část pro proti, zdržel se přijato 329 eh, eh, pro, proti, zdržel se zamítnuto 330 pro, proti, zdržel se zamítnuto 331, Haltung. pro, proti, zamítnuto 332 pro, proti, zdržel se zamítnuto 333 pro, proti zdržel se, zamítnuto 334 pro, proti, zdržel se, no teď to není jasné, takže hlasujeme elektronicky o 334, hlasovali všichni, ukončuji hlasování, bylo to přijato. 340 pro, proti, Zdržel se zamítnuto. 336 pro. Proti. Zdržel se. No, podle mého názoru to bylo přijato, ale nejsem si tak zcela jist, takže to zkontrolujeme. Elektronický ček 336. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 341 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijato a pokračujeme dál. 367, ne, 376, pardon, 376 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 370 proti, zdržel se, není to jasné. 377 elektronický přeskom hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 378 bylo staženo, pokračujeme 379 pro, proti, zdržel se, přijato. 32, 33, až tak to všechno odpadá, odpadá, odpadá, takže u mě pokračujeme až na straně 23 kompromisním návrhem 8. Našli jste to všichni pro? Proti. Zdržel se přijato. Pak zase přeskočíme k Richardovi Zébrovi. 428. 428, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Richard Sieber wünscht einen Check. Richard Sieber si přeje překontrolovat. 426. 26. Ne, 426 bylo zamítnuto, pravil pan předseda, že 427 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 427. 427 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 425 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 429, 430, a MKO 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 431 pro, proti, zdržel se, není to jasné, elektronický přeskum 431, hlasovali všichni, ukončuji hlasování, bylo zamítnuto. 432 až k IMKU 58. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. IMKO 58 pro, proti. Zdržel se, není to jasné, takže uděláme elektronický přeskum. Hlasovali všichni. Karel Šlüter též? Dobře. Ukončili hlasování. Ano, super schváleno. Imko 59 pro, proti. Zdržel se přijato. Na 435 odpadá, takže pokračujeme 439 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 440 pro proti, zdržel se zamítnuto 441 pro, proti, zdržel se přijato IMKO 62 pro, proti, přijato 442 pro, proti, zdržel se, no není to tak zjevné, takže elektronický přeskum, přeskum ke 442. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato 443 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 444 pro, proti. Zdržel se zamítnuto IMKO 63 pro, proti. Zdržel se přijato 446, 447 pro, proti. Zdržel se přijato 445 odpadá, 448 bude pro, proti. Zdržel se přijato. 450 pro, proti, zdržel se, přijato, zkontrolujeme to. Takže elektronický přeskum 450 hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Bylo zamítnuto. Imko 65 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 451 pro. Proti. Zdržel se. To je obtížné, že? Takže ještě jednou elektronicky. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 424 pro, proti. Zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdržel se přijato. A pokračujeme dál kompromisem 9 pro, proti, zdržel se přijato. 481 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 10 pro, Proti zdržel se přijato kompromis 11 pro, proti zdržel se přijato kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato 492, 493 pro, proti, zdržel se zamítnuto kompromis 14 pro, proti, zdržel se přijato kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijato. Pět pro, proti, zdržel se přijato. 56 pro, proti. Kompromis 16 pro, proti. Zdržel se, přijato. 509 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 526 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 527 pro, proti, zdržel se, Přijato. 62 pro, proti, zdržel se přijato. 528 dafür. 528 pro, proti, zdržel se přijato. 529 odpadá, 530 pro, proti, zdržel se přijato. 531 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, přijato. Pokračujeme eh, s 66, 22 pro, proti, eh, přijato. Imko 87 pro, proti, přijato. Pokračujeme 534 534, kdo je pro? Proti? Bylo přijato. 537. Pro, proti? Přijato. 538 pro, proti, zamítnuto M 18 pro, proti, přijato. 539 odpadá. Takže konzolidovaná 22 pro, proti, přijato. Pokračujeme. 541 MK 89, kdo je pro? Tak ještě jednou. 541, o tom musíme hlasovat a MK 89 našli jste to všichni? Pro, proti, bylo to zamítnuto, 544 pro, proti, přijato, 545 pro, proti, zamítnuto, 546, imko 80 pro, proti, přijato. 547, 548, 549 a IMKO 81 pro, proti. Ještě jednou budeme mm, hlasovat elektronicky, prověříme elektronicky, všichni hlasovali. Hlasování je uzavřeno, přijato. IMKO 82 pro, proti, bylo přijato, 550, 551, Imko 83 pro, proti. Návrh byl přijat. 552 eh, odpadá, pokračujeme 555 pro, proti, přijato. Tady skočíme v textu 559 E, e, pro, proti, zamítnuto 600, pro, proti, zdrželi se přijato 602, pro, proti, přijato 603, pro, proti, zamítnuto 604, pro, proti, přijato 605, pro, proti, přijato 606, pro, proti, Přijato. 607 pro, proti. Zamítnuto IMCO 94 pro, proti. Přijato. IMCO 95 pro, proti. Přijato. Na přání se ověří IMCO 95, elektronické prověření, hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Přijato. Konzolidovaná 30 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 96 pro. Proti. Zamítnuto. 608 pro. Proti. Přijato. 82 pro. Proti Není to jasné, přeskoumáme 82 elektronicky. Hlasování ukončeno. 36 pro eh, a tímto to bylo přijato. 610 pro, proti, bylo to zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, přijato. 611 pro, proti, přijato. 86 pro, proti, zamítnuto. 613 pro, proti, přijato. 615 pro, proti, zamítnuto. 616 pro, proti, zamítnuto. 88 617 dohromady pro proti, zdrželi se přijato 619, pro proti zamítnuto 620, přijato 622 pro, proti zamítnuto 89 pro, proti přijato 90 pro, proti, přijato IMKO 98 pro, proti, přijato kompromis 27 pro, proti, přijato konsolidovaná forma pro, proti, přijat IMKO 102 pro, proti, zamítnuto IMKO 103 pro, proti, přijato 93 pro, proti, přijato. 104 pro, proti, přijato. 94 pro, proti, přijat. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 105 pro, proti, přijato. 627 přijato. IMKO 107 pro, Přijato. Dále pokračujeme 630. Pro, proti. To uděláme elektronicky. Ověříme 630. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Harmonium. 60 pro, bylo to přijato, 631 pro, proti, Přijato. Imko 108. Pro, proti, přijato. Kompromis 19 pro. Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20. Pro, proti, přijato. 654. Pro, proti, přijato. 633, 634 až po 600. 66. Tohle je hodně. Bude se hlasovat dohromady o všech. Pro, proti, zdrželi se přijato Ample 22 pro, proti, přijato 663. Pro, proti, přijato 667. Pro, proti, přijato kompromis 21. Pro, proti, zdrželi se přijato 102. Pro, proti, přijato. 679 pro, proti, přijato. 680 pro, proti, přijato. 681 pro, proti, přijato. 682 pro, proti, přijato. 683 pro, proti, přijato. 684 až 694 amblok pro, proti, zdrželi se přijato 696, pro, proti, přijato 697, pro, proti, zdrželi se a návrh, není to tady jasné, o 697 budeme elektronicky hlasovat, hlasovali všichni. Zavírám hlasování. Zamítnuto 698, pro, proti, Přijato 699 pro, proti, přijato. 700 e, pro, proti, přijato. 701 pro, proti, přijato. 704 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, přijato. A pokračujeme 710. Rebecca Tyler pro, proti, zamítnuto. 739 pro, proti, není to jasné, budeme elektronicky ověřovat. 739 elektronické ověření, hlasovali všichni. Čtyři kolegové ještě chybí, takže konec. Je to přijato. 740 pro. Pro, proti, přijato. Imko 127. Pro, proti, přijato. 741. Pro, proti, zdrželi se přijato. 742 pro. To devět je další návrh, o kterém musíme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Přijato. 747 pro proti Zamítnuto 748 pro, proti, přijato. 749 pro, proti, přijato. 750 pro, proti, přijat. 751 až 754, o tom hlasovat nemusíme, 752 teď. Pro, Proti? Nebylo to jasné. O 752 budeme elektronicky hlasovat. Hlasovali všichni. Uzavřeno hlasování. Přijato. 755 pro. Proti. Zamítnuto. Empl 23 pro. Proti. Zamítnuto. 756 pro proti. Prověříme elektronicky, není možné to zjistit. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Přijato. 758 pro, proti, zamítnut. Konzolidovaná 28, pro, proti, přijato. 759 pro, proti, přijato. 760 pro, proti, přijato. 761, IMKO 130 pro, proti, přijato. 763 a 767, kdo je pro? Zamítnuto. IMKO 131 a IMKO 132 pro Přijato. 65 odpadá, M pro 24 pro. Tak ne. M pro 24 k tomu patří, takže pokračujeme 700 62. O tom hlasujeme. Bylo mi řečeno 762, o tom se teď musí hlasovat, ostatní odpadá. Pro, proti. Přijato. 769 pro, proti. Zamítnuto. ampl 27 pro. Proti. Zamítnuto. ampl 28 Přijato. Ample 29 pro. Proti. Přijato. 770 pro. Proti. Přijato. 771 až 777 amblok. Pro, proti, zdrželi se přijato, 700 89 pro, proti přijato, mp 30 pro, proti přijato. 780 eh, a 797 pro, proti, zamítnuto. mp 31 pro, proti, Ample byl o tom o plus se bude hlasovat, Ample 31, hlasovali všichni, uzavírám hlasování. 34 pro, 28 proti, přijato 782 pro, proti, bylo to přijato, 781 odpadá, 783 pro, proti, přijato 784 pro, proti, přijato 785, pro, proti, přijato 786, pro, proti, zamítnuto, e, MPL 32, pro, proti, zamítnuto, MPL 33, proti, pro, proti, ověříme, MPL 33 bude ověřeno, všichni hlasovali, hlasování uzavřeno, 787 pro, proti, zamítnuto. 788 můžeme hlasovat unblock, protože je to identické pro, proti, eh, návrh byl přijat, 791 pro, proti, přijato. IMKO 134 pro, proti, přijato. Ample 34 pro, proti. Přijato. 794 pro, proti. Zamítnuto 795. Pro, proti, přijato. 124 pro, proti, přijato. Imko 135. Pro, proti, přijato. Pokračujeme dále pozměvacím návrhem 136. Pro. Proti. Nebylo jasné. Ověříme 136. Hlasovali všichni. Zavírám hlasování. Zamítnuto. 138 pro, proti, Přijato. Kompromis 13 pro, proti, přijato. Hlasování blok 139 eh, až 144 pro, proti, zamítnuto. A máme tady další hlasování bloku, a sice IMCO 137 až IMCO 140 pro, proti, zamítnuto. 845 eh, pro, proti, eh, přijato. 846, IMKO 41 eh, pro, proti, zamítnuto. 847 pro, proti, zamítnuto. Hlasování amblok 850 až 861 pro, proti, Zamítnuto. Pokračujeme Aňa Weisgeber a Holger Grama. Grama 849 pro proti. Nebylo jasné, elektronicky ověříme. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. Inko 2 a 159 pro, proti, přijato. 160 pro, proti, zamítnuto. Ověříme 160. Na přání otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končuji hlasování. Zamítnuto mp 3. Pro. Proti. Přijato. 848 až IMKO 142. Pro. Proti. Elektronické ověření. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Přijato. 853 až 855 pro, proti. Opět elektronicky. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končuji hlasování. Přijato. 856. Pokračujeme se 140 a 857, kdo je pro? Proti, přijato. Dále 859. Pro, proti, přijato. Ověříme 859 elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 860 a MK 144 pro. Proti přijato. 861 pro. Proti. Zamítnuto. 862 pro. Proti. Zamítnuto. 863 pro, proti, přijato. 864 pro, proti, zamítnuto. 865 pro, proti, zamítnuto. IMKO 145 pro, proti, přijato. 866 odpadá. Další taky. Pokračuje to 871. Pro. Proti. Zamítnuto ověříme 871 elektronicky. Hlasovali všichni? Končuji hlasování. Zamítnuto. 872 pro, proti. Přijato 873. Pro, proti. Přijato 874. Pro. Proti. Zamítnuto. IMKO 146 pro, proti, přijato 875 pro, proti, přijato 800. 76 až 889 unblock pro, proti. Zdrželi se znovu, prověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Končuji hlasování. Přijato. 878 pro, proti, přijato. 881 pro, proti, zamítnuto. 882 pro, proti, přijato. Hlasování blok 883 až 887 pro, proti, přijato. 890 pro, Proti? to 892 odpadá, pokračujeme 895 pro, proti. Necháme elektronicky ověřit o 895. Hlasovali všichni. Hlasování ukončuji. Přijato. Kimko 148 pro, proti, zdrželi se 149 imko pro, proti, zdrželi se přijato 150 imko pro, proti přijato 897 pro, proti, zamítnut. 898 pro, proti, přijato, imko 100. Tak IMKO 151 pro, proti, přijat, kompromis 26 pro, proti, přijato 143 pro, proti, přijato 144 pro, proti, přijat, IMKO 152 pro, proti, přijato 145 pro, proti, Přijato. 901 pro, proti, přijat. 902 pro, proti, přijat. 903 pro, proti, přijato. Konzolidováno, eh, konzolidovaná 23 pro, proti, přijato. 146 pro, proti, přijato 147 pro, proti, přijat. Ample 1 až 11 pro, proti, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, není jasné, elektronické ověření. Hlasovali všichni. Končí hlasování. Přijato. Dva pro, proti. třetina si hlasovala, elektronicky věříme o dvojce, budeme hlasovat. Hlasovali všichni. Končí hlasování. Přijato. A pokračujeme 150 pro proti, zamítnuto 151, pro, proti, přijato 156 pro, proti, přijato 5 pro, proti, přijato 157 pro, proti, přijato 158 vedou částek první část pro, proti, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se elektronicky, ověříme 158, druhá část elektronicky. Hlasovali všichni, končí hlasování. Zamítnuto. 162 pro, proti, přijato Ample 4 pro, proti, přijato Ample 5 pro, proti, přijato 163 IMCO 3, pro, proti, přijato, M plus 6 pro, proti, přijato. 164 pro, proti, přijato. 176 pro, proti, přijato. 179 pro, proti, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se přijat. Osmičkou pokračujeme pro, proti, přijat. 188, pardon, 187 pro, proti, přijato. Pokračujeme 189, 196 ehm, pro, proti, zamítnuto 197 pro, proti, přijato 198 pro, proti, zamítnuto 16 pro, proti, není jasné, možná to bylo moc rychle, o, věříme elektronicky 16, hlasovali všichni, ukončuji hlasování, jasně přijato, dvou stovka pro, proti, přijat 201 pro, proti, přijat, zamítnut 206 pro, proti, přijat 207, IMKO 12 pro, proti, přijat 208 pro, proti, zamítnuto 209, IMKO 13 pro, proti, přijato 210 pro, proti, přijato. 213 pro, proti přijat 214 pro, proti přijato 215 pro, proti zamítnuto, IMKO 15 pro, proti zamítnut, 216 pro, proti, ověříme 216. Hlasovali všichni, Končuji. Přijato. 217 pro, proti, zamítnuto 218 pro, proti, zamítnuto 219 pro, proti, přijato 220 pro, proti, Ověříme 220 elektronicky, nejsem si jist. Hlasovali všichni. Končuji hlasování. Zamítnuto. A teď 221 pro, proti. Tak ještě jednou. 221 pro, proti. Přijato. První závěrečné hlasování elektronicky. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 52 pro, 12 proti, 3 se zdrželi. A konečné hlasování, druhé pro. Elektronicky to samozřejmě uděláme osvědčenou formou. Hlasovali všichni. Ukončí hlasování. 52 pro, 12 proti, 3 se zdrželi. Srdečně gratulujeme Dagmar Berend. A srdečně děkuji také sekretariátu, protože vím, jak dlouho se na tomto hlasovacím seznamu eh, pracovalo a jak vždycky se jednomyslně se všemi skupinami rozpracovával tento hlasovací seznam a není to, nebylo to úplně jednoduché, takže srdečně gratuluji a děkuji všem zúčastněným. Co? Moment. Takže okamžik, ještě ne, neodcházejte, pokračujeme. A sice právem Pet, zprávou pardon, Petra Lízeho. Tady máme k hlasování konzolidovanou 26 pro. Pro. Proti. Zdržel se. Dobře. Tím byla přijatá konzolidovaná 26. Pozměna 111. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Pokračujeme Třináctkou pro. Proti. Čili elektronické hlasování o třináctce. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Pokračujeme s dvanáctkou ve dvou částech. První část pro, proti. Zdržel se přijato. Druhá část pro, proti. Zdržel se. To radši zkontrolujeme. Dvanáctka, druhá část, elektronický přeskum. Hlasovali všichni. Dokončuji hlasování. Přijato. 14 ve čtyřech částech. První část pro, proti. Zdržel se přijato druhá část pro, proti. Zdržel se přijato třetí část pro, proti. Zdržel se přijato čtvrtá část pro, proti. Zdržel se přijato 112 pro proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 113 a IMKO 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. IMKO 6 pro, proti, 115 pro. Proti. Zdržel se přijato. 117 pro. Proti. Zdržel se. Není to jasné, takže hlasujeme o 117 elektronicky. Ham alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Ist abgelehnt. Zamítnuto. 116 pro Proti? Zdržel se? Uděláme přestávku, už hlasuje jenom pět poslanců. 116, elektronický přeskum. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist. Ukončuji hlasování. Přijato. Dann geht's weiter mit Imko. Dafür? Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 10 meine ich. 17 dafür? Dagegen? Haltung ist abgelehnt. Proti, zdržel se zamítnuto. Imko 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 118 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 119 pro, proti, zdržel se přijato. 120 v odděleném hlasování do dvou částí. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se <laughs> zamítnuto. Zkontrolujeme 120 na žádost. První část elektronicky hlasovali všichni, ukončí hlasování. Přijato. Pokračujeme IMKO 10 pro. Proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, to. 121 pro, proti, zdržel se, přijato. 122 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se přijato. 123 IMKO 11 odpadá. Takže pokročíme 124 pro. Proti. Zdržel se přijato. 21 pro. Proti. Zdržel se přijato. IMKO 12 pro Proti. Zdržel se přijato 13. Imko 13 pro. Proti. Zdržel se přijato 125 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 126 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 127 pro. Proti zdržel se zamítnuto, Imko 14 pro, proti, zdržel se přijato, 128 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 129 pro, proti, zdržel se zamítnuto, v bloku 22 a 23 pro, proti, zdržel se přijato, pro, proti, zdržel se Přijato. 131 pro, proti. No, raději elektronicky. 131 elektronický přeskum. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 132 pro proti, zdržel se přijato Ample 9 pro, proti, zdržel se přijato 133 pro, proti, zdržel se zamítnuto kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijato 27 pro, proti, zdržel se Přijato kompromis 2 pro. Proti, zdržel se přijato. 136 pro. Proti, zdržel se, není to jasné, elektronický přeskum. Zahoji hlasování, hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Imko 17 pro, proti, zdržel se přijato. 137 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 138. Odpadá. Nyní pokračujeme se 129 s 29, protože IMKO 17 bylo přijato, proto odpadá tento návrh. Pokračujeme 29. Pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Dobře, kontrolujeme 29 elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zelených bylo více. Konzolidovaná čtyřka A pro. Proti. Zdržel se přijato. Konzolidovaná 4B odpadá. 145 pro. Proti zdržel se zamítnuto 146 pro, proti, zdržel se přijato 147 pro, proti, zdržel se přijato kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato 140 pro, proti, zdržel se zamítnuto 32 a 151 dohromady pro, proti, zdržel se Není to jasné, takže elektronický přeskum 32 a 151. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato IMKO 22 pro, proti, zdržel se přijato 33 první část pro, proti, zdržel se přijato druhá část pro, proti, Zdržel se zamítnuto. Imko 23 odpadá. Imko 152 a 24. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato 153 pro. Proti zdržel se přijato 154 a Imko 25 pro. Proti zdržel se přijato kompromis 10, eh, kompromis 10 pro. Proti zdržel se přijato 155 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pokračujeme 162 pro, prosím, co? Co prosím? 155 přijato, no dobře, pardon, tak to zkontrolujeme. Das Problem, man muss sich auch an der Abstimmung beteiligen. No, totiž problém je v tom, že se musíte účastnit hlasování. Hlasovali všichni? Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. A hleďme, hleďme, přijato. Karl hat schon zweimal No, Karel už měl dneska dvakrát pravdu. 162 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 34 Dagegen? Haltung ist angenommen. 100. Zdržel se přijat. 135 pro, proti. Zdržel se přijato. Eh, pro, proti, zdržel se zamítnuto. Imko 28 pro, proti, zdržel se přijato. 165 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 166 pro, proti zdržel se zamítnuto 160 pro, proti, zdržel se zamítnuto 168 pro, proti, zdržel se zamítnuto, IMKO 30 pro, proti, zdržel se přijato. 69 dafür. Dagegen. 169 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 170 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 171 pro, nebo 170? Ptá se pan předseda. Ne, 171 praví pan předseda. Pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 172 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 174 pro, proti. Zdržel se přijato. 175 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti. Zdržel se přijato přijato 630 pro, proti, zdržel se, přijato 182 pro, proti, zdržel se, přijato 100, pardon, omlouvá se pan předseda 37 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 38 Cože? Zkontrolovat dobře. 37 kontrola. Hlasovali všichni. Končuje hlasování. Zamítnuto. 38 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Chcete 38? Dobře. Ještě jednou 38 elektronický přeskum. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Sto osmdesát tři pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pak máme blokové hlasování MKO 31, 32, kdo je pro, proti, zdržel se, není to jasné. MKO 31, 32, elektronický přeskum, zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A dále pokračujeme 185 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 186 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 187 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ne, přijato, omlouvá se pan předseda, Imko 33 pro, proti. Zdržel se? Přijato. 189 im... A Karel Šlitr se přeje ček? Dobře, kontrola. Imko 33. Hlasovali všichni? Chybí nám čtyři hlasy. Ukončuji hlasování. Přijato. 189 a IMKO 35 pro. Proti zdržel se přijato. 188, IMKO 34 pro, zdržel se přijato, 190 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 13 pro, proti, zdržel se přijato, proto 95 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 289 pro, proti, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se přijato. Kom 219 a 200, tedy 219 pro, proti, zdržel se přijato. 220 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 21 pro, proti, zdržel se přijato, IMKO 44 pro, proti, zdržel se přijato, 228 pro, proti, zdržel se přijato, 229 pro, proti, zdržel se přijato, 230 pro, proti, zdržel se, přijato 223, 232, pardon, pro, proti, zdržel se, přijato 233, pro, proti, zdržel se, přijato kompromis 22, pro, proti, zdržel se, přijato 237, 106, pro, proti, zdržel se, přijato 230 pro, proti, zdržel se, imko 55, 50 pro, proti, zdržel se přijato, IMKO 46 pro, proti, zdržel se přijato, MPL 10 pro, proti, zdržel se přijato, konzolidovaná 27 pro, proti, zdržel se přijato. 259 pro. Proti. No, elektronicky to přeskoumáme. 259 elektronicky hlasovali všichni. Takže zahřejte si hlasovací strojek. Hlasovali všichni 259 se ukončuje hlasování. Přijato 260, 262 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 39 pro, proti. Zdržel se Přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 1,40 pro, proti, zdržel se, také přijato, myslím si, ale raději to přeskoumáme. 41 elektronický přeskum hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. To bylo moc rychle? Takže ještě jednou. 41. Elektronický přeskum. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. IMKO 47 pro. Proti. Zamítnuto IMKO 48 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 260 pro. Proti zdržel se, není to jasné, 266 elektronicky. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto 42 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A pokračujeme. Chcete kontrolu 42? Dobře, elektronicky. Zahajujeme Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. No, někteří to pochopili, když jsem řekl černozelený. Takže 240 na pro, proti, zdržela se zamítnuto. 200. 75 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 276 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 43 pro, proti, zdržel se. 44 pro, proti, zdržel se přijato IMKO 50 pro, proti, zdržel se přijato 1,50 IMKO pro, proti, zdržel se přijato 278 pro, proti, Zdržel se, to není jasné, takže 278 elektronický přeskum. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 34 pro, 31 proti, takže přijato. 45 ve dvou částech. První část pro, proti, Zdržel se přijato druhá část. Pada, odpadá. Čtyřicet šest pro. Proti. Zdržel se přijato sedmo čtyřicet pro. Proti. Zdržel se přijato kompromis jedna pro. Proti. Zdržel se přijato čtyřicet osm pro. Proti. Zdržel se přijato. 283 pro, proti, zdržel se přijato, 49 pro, proti, zdržel se přijato, 50 a 285 pro, proti, zdržel se přijato, 51 pro, proti, zdržel se přijato. 54 a 25 dohromady v bloku, pro, proti, zdržel se přijato, 286 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato, konzolidovaná 28 pro, proti, no raději si to elektronicky přeskoumáme, konzolidovaná 28 elektronicky, hlasovali všichni, ukončuji hlasování, zamítnuto. IMKO 56 pro, proti, zdržel se zamítnuto, IMKO 57 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 298 pro, proti, zdržel se přijato, IMKO 58 pro, proti, zdržel se přijato, 200 299 pro, Proti? Přijato. 300 pro. Proti? Zdržel se přijato. 301 pro. Proti? Zdržel se přijato. 303 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. Imko 60 pro. Proti? zdržel se přijato, 304 a IMKO 61 pro, proti, zdržel se přijato IMKO 62 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se přijmu eh, schváleno 36 pro, proti, Ample 14, přijato, Ample 69 pro, proti, zdržel se přijato, 55 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 25 eh, pro, proti, zdržel se přijato, 317 pro, proti, zdržel se, přijato. 318 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 331 pro, proti, zdržel se, přijato. 332 pro, proti, zdržel se, přijato. 333 pro, proti, zdržel se, přijato 334 pro, proti, zdržel se, přijato 335 pro, proti, zdržel se, přijato 336 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato druhá část pro, proti, zdržel se, přijato 237 pro, proti, Zdržel se přijato 238 pro. Proti. Zdržel se. Není to jasné. No, přeskoumáme 338. Abstimmung ist geschlossen. Takže přijato. 340 pro, proti. Zdržel se přijato. 342 pro, proti, zdržel se přijato. Konzolidovaná šestka pro, proti, zdržel se přijato. 345 pro, proti, zdržel se přijato. 346 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 62 pro, proti, zdržel se Není to jasné. 62 elektronicky. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Pokračujeme 347 pro, proti, zdržel se, přijato. 63 pro, proti, zdržel se, přijato. 348 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 64 pro, radši to zkontrolujeme. 348 elektronický přeskum. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato 35 hlasy ku 31, 32 pro proti, zdržel se, elektronický přeskum 64. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování, bylo to přijato. 349 pro. False. Natürlich weiter mit IMCO 77. Takže pokračujeme IMCO 77 pro, proti, zdržel se zamítnuto 65 pro, proti, zdržel se přijato 350 pro, proti, zdržel se přijato 351 pro, proti, zdržel se přijato 352 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 353 pro, proti, zdržel se, zamítnuto MPL 15 pro, proti, eh, přijato. A 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 355 pro, proti, zdržel se, přijato. 66 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 356 pro, proti, zdržel se, přijato. 357 pro, proti, zdržel se, není to jasné, 357 elektronicky. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 358 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Imko 78 pro, proti, zdržel se, přijato 359 pro, proti, zdržel se, přijato 382 pro, proti, zdržel se, přijato kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 385 pro, proti, zdržel se, přijato. 68 a 69 v bloku pro, proti, zdržel se, přijato. 386 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 387 pro, proti, zdržel se přijato. 80 odpadá, 388 pro, proti, zdržel se přijato, 389 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Imko 81 pro, proti, zdržel se přijato, 70 pro, proti, zdržel se přijato IMKO 280 první část. A pardon, jenom o druhé části hlasujeme, takže IMKO 82 druhá část pro, proti, zdržel se přijato IMKO 380 pro, proti, zdržel se přijato 390 pro, proti, zdržel se přijato 71 pro, proti, přijato. 72 pro, proti, zdržel se přijato 391 pro, proti, zdržel se zamítnuto 392 pro, proti, zdržel se zamítnuto 393 pro, proti, zdržel se přijato 394 pro, proti. Zdržel se přijato 395 pro, proti. Zdržel se přijato 396 pro, proti. Eh, zdržel se přijato 397 pro, proti. Zdržel se Zkontrolujeme elektronicky 397. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Kdybychom snad někoho měli rušit při telefonování, tak můžeme na chvilku přerušit zasedání. Kompromis 13. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 398 a 399 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. IMKO 85, IMKO 86, IMKO 87, IMKO 88 pro, proti, zdržel se, přijato IMKO 89 pro, proti, zdržel se, přijato IMKO 90 pro, proti, zdržel se přijato, IMKO 90. Dagegen. Pro, proti, zdržel se přijato. Jo. Dagegen. Plyna pro, proti, zdržel se přijato, Empl 2. Proti, zdržel se. Angenommen. 75 dafür. Eh, pro, proti Zdržel se. Přijato. Jedna. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 76 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 80 pro. Proti. Zamítnuto 2,80 pro, proti, zdržel se zamítnuto 84 pro, proti, zdržel se přijato, Ample 3 pro, proti, zdržel se přijato, 3 pro, proti, zdržel se přijato, 86 pro, proti, zdržel se přijato, 85 odpadá, Ample 4 pro, proti, zdržel se přijato, Imko 3 pro, proti, zdržel se přijato, 87 pro, proti, zdržel se přijato, Ample 5 pro, proti, zdržel se přijato, 99 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 101 pro, proti, zdržel se, přijato. Ample 7 pro, proti, eh, zdržel se, přijato. 104, 105 v bloku, proti, zdržel se, přijato. 107 pro, proti, zdržel se, přijato. 108 pro, proti, zdržel se, přijato. Šestka pro, proti, zdržel se přijato osmička pro, proti, zdržel se přijato devět pro, proti, zdržel se přijato deset pro, proti, zdržel se přijato jedenáct pro, proti, zdržel se přijato odpadá tím pádem 109 a tím jsme dospěli k závěrečnému hlasování. První hlasování zahajuje jako vždycky elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 57 pro, žádné ne, 8 se zdrželo a tím se dostáváme ke druhému závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 57 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo. Srdečně gratuluji Petru Lízovi. Und auch noch mal vielen, vielen Ještě jednou mnohokrát děkuji Nože se sekretariátu. Vím, kolik hodin a dní eh, strávila na, strávila na této složce, ale myslím, že se to vyplatilo, že jsme to ještě jednou odsunuli. A pak to půjde do pléna. äh, wird lieber Peter Liese. Milý Petře Líze, milý Petře jinak to uděláme tady bez tebe. Je za eh, žádoucí mandát, eh, pane předsedo, ne, stejně jako v případě zprávy Dagmar Rodberen, eh, budeme chtít na plénu ještě jednou udělat hlasování, tak abychom zprávu ještě vylepšili. Děkuji za podporu a Mnohokrát děkuji také spolupracovníkům, kteří odvedli, kteří velmi tvrdě pracovali. Děkuji. Tak tím je to jasné. Tak Marot Bernd si ještě přeje pomout se slova. Děkuji, pane předsedo. To byla tvrdá práce. Nebylo to pro nás všechny jednoduché. Já jsem velmi eh, vděčná S eh, sněmovým zpravodajům. Byla to dlouhá cesta, kterou jsme až se museli urazit. Vím, že na plénu do pléna ještě budeme muset pracovat. Doufám, že budeme spolupracovat. Já jsem se pokusila eh, to zapracovat do kompromisu a eh, chtěla bych také přispět svým dílem a to tak, že nepoprosím o svůj mandát dnes, ale eh, nechám provést hlasování na plénu a až potom začneme s poradami, pane předsedo. Děkuji. Dagmar Berend a ještě jednou mnohokrát děkuji všem ostatním zúčastněným. Tak, a pracovníci frakce jsou ve tím míněni také, co se jedná. Co se týče vyjednávání. So Zeit muss sein. Tak ten čas je zapotřebí. Also nochmal. Nochmal. Tak ještě jednou. Mnohokrát děkuji všem asistentům frakci zaměstnancům eh, frakce, kteří tím strávili mnoho, mnoho hodin hlasovat na hlasovacím seznamu, než se jim to podařilo dát takto dohromady, protože já to tady nedělám sám, i když někdy eh, venek eh, ten dojem tak vypadá, ale dělají to všichni pracovníci frakce spolu se sekretariátem. Výborně, teď však pokračujeme s pořadem jednání, eh, s bodem 13 a tady je zpravodajem kolega Rossi a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 101. Für? Pro? Proti? Přijato. 102. Pro? Proti? Přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104. Eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 105. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 106. Pro, proti, zdrželi, přijato. 108. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 107, Přijete si ověření. 108, elektronické ověření. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. Přijato. 107. Pro, proti, přijato. 109 pro, proti. Zdrželi se přijato. 110 pro, proti, zdrželi se přijato. 111 pro, proti,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 proti, zdrželi se přijatost 18, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, konsolidováno dvojka, pro, proti, zdrželi se ještě jednou, ověříme elektronicky konsolidováno dvojka, hlasovali všichni, eh, hlasování teď ukončeno pro, proti bylo to jasně přijato, 123 eh, eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 124 pro, proti, přijato, 124 pro, proti, zdrželi se přijato, 127 pro, proti, zdrželi se přijato, 130 pro, proti, zdrželi se přijato, 131. Pro, proti, zdrželi se přijato. 132 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, necháme prověřit 131 elektronicky. Eh, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 133 pro, proti, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. A tím odpadá 136, 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141 e, pro, proti, zdrželi se, přijato 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 e, e, pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, Eh, zdrželi se, přijato 146 pro, proti, zdrželi se, přijato 147 eh, eh, pro, proti, zdrželi se přijato 148 pro, proti, přijato 149 pro, proti, zdrželi se přijato 151 pro, proti, zdrželi se přijato 150 pro, proti, zdrželi se přijato 152 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 153 pro, proti, e, zdrželi se přijato, konzolidováno, trojka pro, proti, e, zdrželi se a to ověříme elektronicky. Elektronické ověření konzolidované trojky. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Přijato. Pak 159 pro, proti. Zdrželi se není jasné, elektronicky ověříme 159. Všichni hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 160 pro proti, zdrželi se přijato. 161 pro, proti, zdrželi se přijato. 164 pro, proti, zdrželi se přijato. 165 pro, proti, zdrželi se přijato. 165 pro, tak 166 pro, proti, zdrželi se přijato. 167 pro, proti, zdrželi se přijato, 168 pro, proti, zdrželi se přijato, 171 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 172 pro, proti, zdrželi se přijato, 100 73. Hlasujeme pro, proti. Tak musíme jasně vyjasnit, o čem se hlasuje. 174. O tom teď hlasujeme pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 175 pro. Proti. E, zdrželi se přijato. 176 pro. Proti. E, zdrželi se přijato. 177 pro proti, zdrželi se přijato, 179 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 181 pro, proti, zdrželi se přijato, 182 pro, proti, zdrželi se přijato, 184 pro, proti, zdrželi se přijato, 185 pro, proti, zdrželi se přijato, 186 Eh, pro proti přijato 187, eh, pro proti zdrželi se přijato 188, pro proti zdrželi se zamítnuto a 189 pro proti přijato 190 pro proti přijato 191 pro proti, zdrželi se přijato. 192 pro, proti, eh, zdrželi se přijato. 193 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. 193 elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končuji hlasování. Zamítnuto. 194 pro, proti, Přijato. 195 pro, proti, přijato. 196 pro, proti, přijato. 197 pro, proti. Není jasné, ověříme. 197 elektronicky. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Konzolidována čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato. 202, tak to odpadá, nebo už jsem moc daleko. Tak 199 pro, proti, zdrželi se přijato. Tohle padá a pokračuje se 204 pro, proti, zamítnuto. 205 pro, proti, zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se přijato, konzolidovaná pětka pro, proti, přijato 211 pro, proti, drželi se. Není jasné. Ověříme 211 elektronicky. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se přijato 216 pro, proti, zdrželi se přijato, 215 pro, proti, zdrželi se přijato, 217 pro, proti, zdrželi se přijato, 218 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 219 pro, proti, zdrželi se přijato, 220 pro, proti, přijato. 200 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 222 pro, proti, zdrželi se přijato, 224 e, pro, proti, zdrželi se přijato, 226 pro, proti, zdrželi se přijato, 228 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto 229 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 230 pro. Proti. Zam, nepřijato 231 pro. Proti. Zdrželi se přijato 232 pro. Proti. Zdrželi se přijato 233 pro. Proti Zdrželi se přijato 234. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 236, 5, eh, pardon, eh, pro, proti, zdrželi se přijato.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 proti, zdrželi se přijato. Pokračujeme třináctkou pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato 22 eh, pro, proti, zdrželi se přijato 23 pro, proti, zdrželi se přijato 24 pro, proti, zdrželi se přijato 27 eh, pro, proti, zdrželi se přijato 28 pro, proti, zdrželi se přijato 32 pro, proti, zdrželi se přijato 34 pro,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 Tak ještě jednou, 39 pro, proti, zdrželi se přijato 40 pro, proti, zdrželi se přijato 41 pro, proti, zdrželi se přijato 43 pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto 44 pro, proti, zdrželi se přijato 45 pro, proti, zdrželi se přijato 46 pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se přijato, 52 pro, proti, zdrželi přijato, 53 pro, proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se Ověříme 54 elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 55 mm, eh, mm, pro, proti, zdrželi se přijato, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 57 pro, proti, zdrželi se přijato, 58 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Ověříme 58 elektronicky. Všichni hlasovali. Končuji hlasování. Přijato. Dále. Ústní pozměňovací návrh 1. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 62 pro, proti, zdrželi se přijato, 60 pro, proti, zdrželi se přijato, 61 pro, proti, zdrželi se přijato, 63 pro, proti, zdrželi se přijato, 64 pro, proti, zdrželi se přijato, 65 pro, proti, zdrželi se přijato, 66 pro, proti, zdrželi se přijato, 68 pro, proti, zdrželi se přijato. 69 pro, proti, zdrželi se přijato. 71 pro, proti, zdrželi se nepřijato. 72 pro, proti, zdrželi se přijato. 73 pro, proti, zdrželi se přijato. 74 pro, proti, přijato. 76 eh, eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 77 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 79 pro, proti, zdrželo se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se přijato, 81 pro, proti, zdrželi se přijato, 82 pro, proti, zdrželo se přijato, 83 pro, proti, zdrželo se přijato, 84 pro, proti, zdrželo se přijato, Eh, proč tady nemáme hlasování blok. 86 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, eh, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme 90 elektronicky. Hlasovali všichni. Končuji hlasování. 34 pro, 25 proti, přijato 92 pro. Takže 92 až to mám udělat blok. Proč? Zpravodaj své moudrosti ti spolu se stínovým zpravodaji, když dávali hromady hlasovací seznam, prostě nepočítali. Takže teď tedy 92 až 100 e, v bloku. Pro, proti, zdrželi se a tím to bylo přijato. Konečné hlasování elektronicky. Zahajuji. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 58 pro, všichni spokojeni. Takže přijato srdečně gratulujeme, pane kolego. Děkuji, pane předsedo, děkuji stínovým zpravodajům i kolegům, kteří na 100% spolupracovali a děkuji také našim úřadům. Vielen Dank. Möchte mich anschließen. Ano, chtěl bych se připojit k gratulacím a teď pokračujeme dále a to zprávou kolegyně Karin Kardenbach. Do půl sedmé máme trošku času ještě, takže můžeme začít všichni připraveni eh, se svými hlasovacími lístky. Regi 2. Pro, proti, zdrželi se přijato. Ample 1 pro, proti, zdrželi se přijato, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, elektronicky ověříme, 22 elektronicky ověření. Všichni hlasovali, eh, hlasování je uzavřeno. Přijato. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Ample 10. Pro, proti, zdrželi se přijato, Ample 11. Pro, proti, zdrželi se eh, přijato, 26. Eh, pro, proti, um, ověříme. Ample 11 musíme ověřit. Elektronicky hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 35 pro, 18 proti, velká většina pro. 26 pro, proti. Ověříme 26 na přání. Hlasovali všichni. Zamítnuto. Pokračujeme 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se, přijato 29 pro, proti, zdrželi se, přijato 30 pro, proti, zdrželi se, přijato 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 32 eh, pro, proti, zdrželi se, není to jasné, pře, prověříme elektronicky, hlasovali všichni. Končuji hlasování. Přijato. 33 pro, proti, e, zdrželi se, zamítnuto. Regi 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Ample 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Ample 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Ample 5 pro, proti, zdrželi se přijato, Ample 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Ample 12, pro, proti, zdrželi se přijato, Ample 7, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 40 pro, proti, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 46, pro, proti, zdrželi se, přijato 47, pro, proti, zdrželi se, není jasné, ověříme 40 elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končuji hlasování. Zamítnuto. Temple 8. Pro. Proti. Přijato 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 49 pro, proti, zdrželi se, přijato, Ample 13 pro, proti, zdrželi se, přijato, Ample 9, regi F jsou identické a bude se o nich hlasovat společně. Eh, tak 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 pro, proti, tak ještě jednou 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 52 pro, proti, zdrželi se přijato, 53 pro, proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se. To nebylo jasné, 54 ověříme elektronicky. Ham ale abgestimmt. Hlasovali všichni, končuji hlasování. A tím 54 byla zamítnuta, 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se přijato. 59 pro, proti, zdrželi se přijato. 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63 Přijato 64 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné? Ověříme 64 elektronicky. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 65 pro. Proti. Haltung angenommen. Zieht 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 68. 68. Dagegen, Haltung ist angenommen, 69 dafür. Takže pro, 60 pro, proti, zdržel se přijato. 11,70 pro, proti, zdržel se přijato, 70 pro, proti, zdržel se přijato, Ample 14 pro, proti, zdržel se přijato MP16 pro, proti, zdržel se přijato 17 <laughs> pro, proti, zdržel se přijato MP18 pro, proti, zdržel se přijato 57 pro, proti, zdržel se přijato 73 pro, proti, zdržel se zamítnuto MP15 pro, proti, Zdržel se přijato MPL 19 pro, proti, zdržel se přijato kompromisní balíček C1 pro, proti, zdržel se přijato. A pokročíme s 80 pro, proti, zamítnuto, 72 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Regi 5 pro, proti, zdržel se. se to bylo zamítnuto, že? 1,80 pro. Dobře, zkontrolujeme Regi 5. Jasně přijato. Aniž bych znal výsledek, ukončuji hlasování. Jsem tady spojen s tím hlasovacím přístrojem. 81 pro, proti, zdržel se, přijato, ale zkontrolujeme 81. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 2,80 pro. Proti zdržel se přijato 84 pro. Proti Zdržel se. Není to jasné. Zkontrolujeme 84. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato 83 pro, proti, zdržel se přijato 85 pro, proti, zdržel se přijato, regi 10 pro, proti, zdržel se, není to jasné. Regi desítka elektronický přeskum. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Regi 6 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 86 pro proti, zdržel se, zamítnuto. Z 87 pro, proti, není to jasné, protože tři liberálové už nehlasují. Takže 87, ještě jednou, kontrola. 87 hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 88 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 89 pro, proti, zdržel se přijato, 90 pro, proti, zdržel se přijato, 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 92 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, regi 7 pro, proti, zdržel se, přijato, regi 8 pro, proti, zdržel se, přijato, 93 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 3 pro, proti, zdržel se, přijato, 4 pro, proti, zdržel se, přijato, 5 pro, proti, zdržel se, pětka, elektronický přeskum. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Devět pro, proti, zdržel se zamítnuto 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto 12 pro, proti, zdržel se přijato 13 pro, proti, zdržel se přijato 14 pro, proti, zdržel se, přijato 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 16 pro, proti, zdržel se, přijato Ample A pro, proti, zdržel se, přijato 17 pro, proti, zdržel se, přijato 18 pro, proti, zdržel se, přijato 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Empl E pro, proti, zdržel se přijato a teď v bloku 20. Už tady vidím jenom čáry až do 20, tady, pardon, 20 a 1 pro, proti, eh, přijato Empl B pro, proti, zdržel se přijato c pro, proti, zdržel se zamítnuto MPLD pro, proti, zdržel se přijato MPL, citace 1, ne 2, pro, proti, zdržel se přijato MPL, citace 3, pro, proti, přijato 4, pro, proti, zdržel se a teď jsme dospěli také na závěr. Elektronické hlasování závěrečné. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 47 pro, 3 proti. Nikdo se nezdržel. Srdečně gratuluji autorové zprávy. Autorce Karin Karnbachové. Dvě hodiny 20 minut. Kolegové, kteří to zde s námi vydrželi, si zaslouží dík. A teď pokračujeme s bodem programu 15, ale budeme minutku čekovat. Ti, kteří jste chtějí zůstat, jsou srdečně zváni a ti, kteří chtějí opustit sál, mají k tomu teď příležitost. Začneme zase za minutku. So, ich glaube, jetzt hatten alle Kollegen. Takže myslím, že teď měli všichni kolegové možnost se opět posadit nebo opustit sál a přece jenom bych požádal, zase navrátil klid do naší zasedací místnosti. Wir haben jetzt das Thema Bergbauverfahren. Máme na programu bod těžební technologie využívající kyanit. Je tady plánovaná výměna názoru s komisí a o to celé požádal pan Banky. Nejprve bych rád dal slovo komisi, aby nás uvedla do tématu a potom dám příležitost kolegyním a kolegům, kteří by se rádi účastnili diskuse. A ty prosím, aby mi dali najevo zvednutím roky, že se chtějí účastnit diskuze. Komise, prosím. Thank you. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ředitelem jednotky, která se zabývá recyklací. Chci poděkovat výboru, že přizvala, přizvala komisi k této diskusi o technologiích využívajících kyanid. Jak víme, je to velmi kontroverzní téma. V roce 2000 došlo k velké nehodě, kde byl tedy vypuštěn kyanid do vody. Některé členské státy přijali národní zákaz používání kyanidu při těžbě uhlí. V roce 2010 parlament přijal usnesení, kde požaduje celoplošný zákaz kyanidu v Evropské unii a je velmi živá debata ještě dnes, protože se objevily nějaké nové projekty těžby, které obsahují používání těchto technologií alespoň tedy ve dvou členských státech. Je důležité říci na úvod, že kyanid se v současné době používá v několika dolech v Evropské unii, především ve Finsku, Švédsku a myslím, že i v malém dole ve Španělsku. Studie která proběhla v roce 2010, uvádí, že alternativní techniky, nebo tedy alternativy k těžbě bez kyanidu nejsou ekonomicky životaschopné a, co je horší, znamenají také riziko pro životní prostředí. To znamená, že zákaz používání kyanidu při těžbě by znamenal že by byly uzavřeny některé doly, anebo alternativou by bylo vyvážet zlatou rudu do třetích zemí, kde by potom neplatili tyto přísné požadavky. Komise vyjádřila své stanovisko při využívání, k využívání kyanidu při těžbě zlata. Měli jsme také výměnu korespondence s evropskými poslanci, ale dovolte hlavně, abych připomněl prohlášení pana komisaře Potočníka v primární rozpravě v dubnu roku 2011. Tam pan komisař říká, že v Evropské unii máme velmi přísná pravidla pro těžební operace. Máme ustanovení ve směrnici o hodnocení dopadu na životní prostředí a ve směrnici o strategickém hodnocení životního prostředí, o emisích a ve směrnici o environmentální životaschopnosti a proveditelnosti. Kromě toho máme také zvláštní nástroje, které se vztahují na zpracování těžebního odpadu. Směrnice o těžebním odpadu stanovuje přísné limity pro koncentraci kyanidu. V těžebním odpadu tyto limitní hodnoty jsou velmi náročné, velmi přísné. A abych uvedl konkrétní příklad, pro nové doly maximální koncentrace kyanidu, která je povolená směrnicí o těžebním odpadu, je 200krát nižší než koncentrace, která byla zjištěna při nehodě v Vajamare. Tyto velmi přísné limity znamenají, že všechny doly v Evropské unii musí zavést procesy, které mají eliminovat kyanit předtím, než je tedy někam odvezen eh, těžební odpad eh, a v případě nehody by tím tedy byl snížen dopad na životní prostředí. Pan komisař Potočník na plenárním zasedání také říká, že když zajistíme efektivní uplatňování adekvátní nebo tedy současné legislativy, tak eh, to bude důležité. Je to tedy naši hlavní prioritou. A v této oblasti se děje spousta věcí. Minulý rok členské státy založily národní inventáře opuštěných a zavřených dolů, jak to také požaduje směrnice o těžebním odpadu, o důlním odpadu. Máme také další předpisy v této oblasti, které by měly být přijaty příští rok a také zahajujeme přeskum pravidel, které by měly aktualizovat požadavky na zacházení s kyanidem. Nové těžby na těžbu zlata, například projekt Rosa Montana v Rumunsku a Korkoest ve Španělsku, jsou velmi blízce a podrobně monitorovány. Debata o kyanidu používaném při těžbě zlata ukazuje, že je velmi důležité usilovat o efektivitu zdrojů Recyklace zlata je nejlepší a nejbezpečnější způsob, jak uspokojit poptávku po zlatě v Evropské unii. Zlato a další cenné kovy mohou být recyklovány nejen z elektronického odpadu a, jak víte, to je klíčový cíl této směrnice a máme teď ještě přísnější cíle pro sběr těchto kovů, které byly zavedeny v té přepracované směrnici. Nicméně recyklace nedokáže zcela nahradit používání suroviny. Roste poptávka po nových produktech a recyklováno nikdy nebude 100% zlata a dalších kovů. Kromě toho, množství vyprodukovaného zlata v Evropské unii představuje pouze 1% světové produkce a poptávka po zlatě zde existuje v Evropské unii i ze strany mnoha průmyslových odvětví. Takže musíme udělat eh, vše, co bude v našich silách, abychom eh, omezili používání kyanidu při těžbě a abychom zajistili, že důlní průmysl bude pracovat tak, že to bude bezpečné pro životní prostředí a musíme využít stávajícího rámce, legislativního rámce, který máme v Evropské unii, především tedy směrnice o důlním odpadu. Tím by se nám mělo podařit eh, efektivní uplatňování. Děkuji mnohokrát. Teď se nám přihlásil pan Banky, paní Onesku a paní Hasy. Takže není pan Banky. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Za udělení slova, pane předsedo. naskytá se mnoho otázek v souvislosti s tímto tématem. Navrhl jsem, aby se náš výbor tímto na nejvýš důležitým tématem zabýval a to jsem učinil z více důvodů. V roce 2007 Evropský parlament vypracoval stanovisko, schválil stanovisko aby no, eh, hornictví eh, se skytuje kyanit, aby byly, aby byly takovéto doly uzavřeny. A Změny nebyly provedeny, eh, myslím, že se tady jedná o politické rozhodnutí, které eh, nemůžeme ze eh, komise, od komise akceptovat. Komise musí předložit návrh zákona parlamentu a pan Potočník a jeho kolegové měli jasno v tom, že se v Evropě mluví o otevření různých dolů a to nejenom o um, dole Rosamontana. A co se týče Rosamontana, chtěl bych um, obrátit pozornost našeho výboru na následující informace. Tady se jedná o největší důl, uh, hornické dílo v Evropě. Uh, na povrchu a tady by se e, začalo s činnostmi v roce 2016, což by prakticky znamenalo, že celý mm, e, kopec, celý svah by zmizel a mm, e, během 17 let by to bylo 42,7 milionů tun kyanidu. Představte si to, dámy a pánové, co se stane, když eh, se odehraje přírodní katastrofa. Myslím si, že voda mm, by všechno sebou strhla i bez použití kyanidu. Celé obce, osady, eh, přírodní mm, ochrana území by zmizela. Zásobce komise už poukázal na katastrofu roku 2000 kdy veškerá flora a fauna řeky Tisy byla zničena. Nemáme tedy žádnou záruku ehm, v případě tohoto eh, dolu, že flora a fauna mm, může, může být, mohou být ochráněny. A těchto 250 milionů, které vznikly tím, že eh, důl byl vlastně zničen, tady zůstávají. Nejedná se o eh, interní politickou otázku Rumunska, týká se to vícero členských států, které, eh, které se to tenkrát také týkalo, a sice přírodní katastrofa na řece Tisse v roce 2000. Jsou to veliká napětí v Rumunsku i uvnitř vlády, Dvoutřetinová většina parlamentu existuje sice, ale tlak ze strany společnosti je velmi tvrdý, aby se tento projekt nerozběhl. A proto bychom rádi od komise byli očekávali více. Když rumunská vláda připravila tento návrh zákona, tak eh, se komise měla na tuto předlohu mm, přesněji podívat. Chtěl bych se teda zeptat, jestli komise eh, sledovala dále tuto věc. Víme, že mm, návrh zákona odpovídal evropským normám, ale eh, musíme si tady klást také bezpečnostní otázky. Jak bylo řečeno, jedná se o na nejvýš důležitou politickou otázku a proto se musíme zeptat, jak to, že Evropský parlament nebyl o tomto informován. Jak to, že došlo k tomuto odkladu? proč komise v roce 2011 eh, začala s přípravou, eh, pardon, nezačala s přípravou návrhu nařízení, eh, když parlament už předložil návrh usnesení v roce 2008, tehdy byl schválen. A ještě bych měl další dotaz na zástupce komise. Otázka je, jestli komise vlády členských států Mm, byly dotázeny na to, kde došlo k přírodním katastrofám. Tady myslím konkrétně Maďarsko. Byly tady navázány kontakty s vládou. Dnes neexistuje žádná technologie, která by mohla nahradit eh, kyanidy. Eh, například bulharská vláda se zdráhala dát schválení při otevření dolů, protože tam teď eh, pracují na alternativních technologiích oproti mm, kyanidovým technologiím. A s jakými argumenty, jaké argumenty mluví proto, aby se takový to důl otevřel? Tady se jedná o veliká množství zlata, a myslím si, že ani nemáme žádný plán, jak různé, jak by různé doly mohly přemýšlet o tom účastníci alternativních technologií. Ve Švédsku například existují eh, důlní eh, zařízení, doly, které dvě třetiny eh, množství zlata získávají z recyklované elektroniky, tedy elektronického odpadu. Myslím si, že komise by měla návrh usnesení parlamentu vzít daleko vážněji, protože se tady jedná o zástupce 500 milionů občanů. Jsme největším parlamentem a proto nemůžeme akceptovat, že Evropská komise přes návrhy usnesení parlamentu se eh, celou věcí nezabývá. A nesmíme připustit, abychom zanedbali takovéto téma kvůli eh, vnitřním interním ko- eh, politickým konfliktům i v tomto výboru, takže čekám na odpověď komise. Děkuji. Děkuji. Kolega Tabanji. Tabanji. Děkuji. Ano, děkuji, pane předsedo. Já plně souhlasím s um, mým uh, kolegou banky, uh, s jeho iniciativou. Jde o spor, o diskusi mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Komise už celá léta eh, toto smetává pod stůl. A Evropský parlament eh, se tady odvolává na stanovisko z roku 2011. Já jsem byl spoluautorem a eh, v tomto stanovisku se eh, tak toto bylo přijato odpovídající třetinou většinou a proto bych požádal náš výbor, aby a vás osobně, pane předsedo, abyste sepsal dopis, dopis Evropské komisi, protože tady jde o věc, která by mohla mít závažné důsledky. Tady je nutné eh, vyslat okamžitě misi fact-finding, která eh, proskoumá dané okolnosti. Tady bych chtěl eh, poukázat na tři fakta. V rámci kyanidové technologie existují různá řešení. Proč rumunská vláda nepožaduje od investora, aby se používal uzavřený eh, systém, který už se aplikuje ve Finsku a Švédsku. To by byla eh, dost zásadní záruka, protože tento důl by přeci jen měl být otevřen z ekonomických důvodů. Proč nezvolíte metodu eh, uzavřeného systému, uzavřené technologii, která poskytne větší záruky? To by rumunský stát, rumunská vláda mohli udělat. Měli by to udělat za druhé. záruka za um, ručení za případné škody um, přírodní. Pokud dojde ke katastrofě, tak vůbec neexistují záruky, že se pak bude znovu pracovat na obnově po škodách. Ještě si vzpomínáme na to, co se stalo v Maďarsku po takzvaném rudém bahně, katastrofě rudého bahna. Tam byla škoda čtyřikrát větší, než ehm, byla hodnota celého podniku. Proč eh, rumunský stát nedonutí tuto firmu k tomu, aby eh, uzavřela pojistku a převzala ručení? Jde údajně o 25 milionů dolarů. Eh, při eh, dalších eh, obnovných práci, pracech po této katastrofě. To je, naprosto není v poměru k velikosti investic. A za třetí bych rád požádal o to, aby komise od rumunské vlády vyžadovala a doptala se, proč nebyly vypracovány odpovídající studie do dneška o možných katastrofách a rizicích Chtěl bych navrhnout, abychom, se, eh, abychom upozornili na tyto tři prvky a aby vláda v Rumunsku a Evropská komise společně dodali odpověď na tuto otázku, protože i v sousedních státech to vede k určitým obavám, tedy ve vztahu k něm investicím. Eh, poprosím pana předsedu, abychom Evropskou komisi přiměli k tomu, Eh, provést zásadní přeskum, měli bychom eh, si nechat dát eh, odpověď, neměli bych se pořád schovávat za právními normami, měli by prošetřit konkrétní případ se všemi jeho ekologickými riziky. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Není pan kolega, paní kolegyně Antonescu? Děkuji mnohokrát. To je skutečně žhavé želízko. A důležité je, abychom o tom ve výboru hovořili. Existuje velice málo soukromých iniciativ, které jsou méně sporné než tento projekt v Montáně. A i to je jablkem sváru v Rumunsku. Tady se jedná o sociální aspekty A opozice z mnoha oblastí se sloučila, jsou tady protesty, eh, které jsou si zajedno v tom, že riziko tohoto projektu je nesmírně vysoké. Při dnešní diskusi se jedná o celou řadu otazníků, protože tady se nejedná o použití kyanidu jako takového, ale jedná se o objem celého projektu a o použití té technologie. Mm, jedná se také o zabezpečení investorů při realizaci této technologie a to vyvolává skutečně tady otazníků. Je skutečně sporné používání osvědčených postupů. 3700 občanů bude muset být přesídleno, to jako první věc. Tři vesnice budou srovnány se zemí a kulturní dědictví Roša Montány je v nebezpečí. I když záměry investorů jsou udržet škody co nejmenší, ale Mnozí lidé tvrdí, že je prostě nemožné udržet toto archeologické dědictví, aniž by utrpělo škody. Je to nesmírně důležité pro celý model vývoje v Evropě, co vlastně chceme. Já to nechci lámat přes koleno, tuto diskusi. Samozřejmě je zapotřebí investic a samozřejmě je třeba také čerpat rezervy a nerostné bohatství, ale rozhodně ne bez aspektu trvalé udržitelnosti a bez respektování ekonomické situace lidí v tamní oblasti. Existují ochranná pravidla pro životní prostředí, která je třeba dodržet. A to mi leží na srdci, protože kolegové se musí dovědět, že způsob, jakým vláda požad, prosazuje tento projekt prostřednictvím zákona, Tady se nejednalo o zaobírání se touto technologií jako takovou, ale běželo to přes soukromého investora a ministerstvo na ochranu životního prostředí vůbec proti tomu neprotestovalo. Ministerstvo na ochranu životní prostředí nebylo dotázáno, nereagovalo a vláda prostě to schválila, prostě jen tak. bez jakýchkoliv předpisů či nároků ze strany Ministerstva na ochranu životního prostředí. A je třeba, aby tady zaznělo, že Ministerstvo spravedlnosti ve svých dobrozdáních se vyslovilo proti Lépe řečeno vyslovilo se tak, že tato koncese by mohla být prodloužena ještě o 20 let déle. A to jsou pochyby, které by měla zohlednit i komise, ehm, protože i ministerstvo spravedlnosti mělo výhrady. Proto je třeba, abychom dnes o tomto tématu hovořili neboť aspekt kyanidu, to je pouze jedna stránka problému, ale je tu celá řada dalších. Děkuji mnohokrát, děkuji, pan kolega. Saturasi. Thank you very much. Um, I fully agree with... Děkuji, já plně souhlasím s maďarskými kolegy a sdílím jejich zklamání ohledně toho, že komise se neřídila tím, co parlament před třemi lety požadoval, a sice zákaz používání kyanidu v těžbě. Ráda bych položila tři konkrétní otázky, které se týkají projektu Rosia Montana. Za prvé, myslí si skutečně komise, že nejlepší dostupné technologie jsou v tomto projektu používány? Za druhé, myslí si komise, že že okolní rybníky budou eh, v bezpečí. Ráda bych eh, připomněla ten tragický tu tragickou eh, událost, která se odehrála v Maďarsku před několika lety. Klíčovým faktorem je hodnocení dopadu na životní prostředí a musí toto hodnocení být skutečně adekvátní a kontrola v případě Maďarska adekvátní nebyla. Bude zajištěna u projektu Rosia Montana skutečně adekvátní inspekce a teď ještě pár připomínek. Je trochu v rozporu hovořit zároveň o nejlepších dostupných technologiích a zároveň tvrdit, že nejlepší je používat kyanit, protože je to nejlepší z hlediska nákladů. To není to tež nákladově nejvhodnější a na druhé straně nejlepší dostupná technologie. Určitě náklady eh, jsou relevantní, ale nejsou jediným hlediskem. Pokud nějaká alternativa, která není příliš rozšířená, je bezpečnější, ale do určité míry nákladnější, může se stát levnější, když se její používání rozšíří. A my to známe z historie inovací přátelštějších vůči životnímu prostředí, tam máme celý seznam takovýchto příkladů. Já nejsem spokojena s argumentací, která ospravedlňuje používání kyanidu tím, že je to v současné době nákladově nejefektivnější technologie. A další bod? se týká obsahu kyanidu. Podle směrnice o důlním odpadu od května tohoto roku maximální povolená koncentrace kyanidu v, odpadní, v odpadních vodách je 25 ppm. To v gramech na litr znamená 25 mg na litr. A z, briefing, eh, nové, z briefingové poznámky čtu, že je to 25 mikrogramů na litr a to je právě ten limit, eh, který, když je překročen, tak eh, působí úhyn ryb a možná i jiných druhů. Takže to, co je povoleno v odpadních vodách, je více než tisíckrát vyšší než limitní množství, které už začíná zabíjet ryby. A to nezní příliš dobře. A moje třetí poznámka. Včera jsem zjistila, že Finsko bylo použito v kampani na podporu používání kyanidu v důlním průmyslu. A i rumunský premiér se odvolal na Finsko. A Čabo, vy jste hovořil o uzavřeném procesu ve Finsku. To je kanadská těžební společnost, která má v Laponsku, v Kytile na severu Finska důl a ti vedli kampaň proti tomu usnesení, které parlament přijal před třemi lety. Tvrdili, že je to plně uzavřený proces, ale není to pravda. Později nastal alespoň tedy jeden případ, kde povolený limit obsahu kyanidu v odpadních vodách byl překročen. Je tam obrovská nádrž, vodní nádrž blízko dolu a orgány na ochranu životního prostředí potvrdili, že měření, která jsou prováděna, nejsou adekvátní, nejsou vhodná k tomu, aby se zjistilo, co se děje s podzemními vodami, nejsou také ochotny nebo nejsou schopny poskytnout informace o tom, co se děje s rybami. Místní lidé poskytli důkazy o tom, že v řece, která tam teče vlastně od toho dolu, byly nalezeny mrtvé ryby, takže já bych rozhodně nesouhlasila s tím, že Finsko je skvělý příklad, jak se dá používat kyanit způsobem šetrným k životnímu prostředí. I v dalších dolech jsme měli velké nehody. Nešlo tam eh, o kyanit, ale praskly tam nádrže s jinými látkami, které obsahovaly těžké kovy, síru, takže Finové už mají dnes jasno v tom, že důlní činnost je velmi, velmi nebezpečná. Když eh, Komisař Potočník hovořil velmi pozitivně o efektivním využívání zdrojů, tak si myslím, že kdyby k tomu přistoupil opravdu vážně, k efektivnímu využívání zdrojů, tak by více pozbuzoval k recyklaci elektronického odpadu. Jedna tuna použitých mobilních telefonů obsahuje mnohem více zlata než vytěžená roda. A kdybychom byli efektivnější ve sběru elektronického odpadu, tak bychom potřebovali méně dolů. Já bych tedy rozvinula takzvané městské takzvanou městskou těžbu v uvozovkách, to znamená, že by se elektronický odpad využíval mnohem efektivnějším způsobem a opravdu bych si přála, aby komisař Potočník a celá komise prosazovali mnohem konkrétnější akce v této oblasti. Děkuji. Děkuji. A jako další kolega Turkis. Tisztelt kollégák, tisztelt. Děkuji pane předsedo, vážení kolegové. Jsem Maďar, pocházející z Rumunska a znamená, že se mě týká to, co se děje na obou stranách. Tenkrát přišlo znečištění eh, z, do Rumunska, řeka Tisa byla znečištěna a i Rozamontana by životní prostředí v Rumunsku eh, značně mm, zasáhla, ale oblast kolem Tisy i v sousedních zemích by tím byla dotčena. A proto mohu říct, že je to společná regionální záležitost ve středovýchodní Evropě. Proto jsem velmi solidární s maďarskými kolegy, stejně jako s deseti tisíci, kteří v Rumunsku už měsíc demonstrují, protestují. Já osobně jsem u toho také byl v Kluzi, v, Kluzi, v Klausenburku, kde tisíce lidí se zúčastnilo demonstrace, většinou to byli mladí lidé, kteří se toho účastnili. Šlo o civilní, šlo o občanskou zodpovědnost. S tímto povědomím chtějí ochránit svou přírodu. Myslím, že zástupci Evropské komise nereagovali na základní otázku. Základní otázka zní totiž, Stojí to za to, když Evropský parlament s více než 80% eh, odsouhlasí eh, usnesení nebo ne. Pokud ne, tak bychom si neměli hrát na demokracii. Na to už poukázal kolega banky. My tady zastupujeme 500 milionů lidí. A jestliže přesto nebereme v úvahu to, že se, se nebere v úvahu, když učiníme legitimní rozhodnutí, tak se má to říct předem, pak nepotřebujeme vyvíjet úsilí. Ale přímě řečeno, tady nejde o pana Potočníka, ten je jenom členem komise. Myslím si, že jsou tady další zájmy, které se zatím skrývají. Myslím, že celá komise musí mm, převzít zodpovědnost. Celá komise by měla brát tuto záležitost vážně. A e, s demokracií to e, haproje taky v Rumunsku. Je, je téměř e, prapodivné, co se už od srpna v Rumunsku odehrává. Tam jde o návrh zákona, který je protiústavní. Antonesku a ostatní vedoucí osobnosti se vzájemně obvinují. A každý den se dozvídáme hrozivé zprávy a informace, Vláda podkopává ústavu celý, zákonný, celý návrh zákona eh, z toho se, se stal předmětem stranického boje a manipuluje se s masami. Paní ministrině Plum eh, seděla mezi námi v roce 2010. Spolu s námi hlasovala. Hlasovala proti eh, kyanidovým dolům a teď najednou stojí na druhé straně. A pan Potočník už to citoval byl citován. Převážná většina eh, obyvatel eh, Rumunska eh, je pro otevření dolu. A ještě jsem vás chtěl upozornit na jednu věc, dámy a pánové. Je známo, že euroskepticismus se šíří. Jde tu o věrohodnost Evropy během krize. To vše můžeme sledovat. Věřte mi prosím v Rumunsku, stejně jako v Maďarsku. To jde z kopce dolů s touto věrohodností. A to nejsou jediné země, které se jmenoval. Věrohodnost Evropské unie je spochybňována, jestliže ta, tyto antidemokratické ignorantské eh, způsoby budou eh, dále praktikovány. Mohli bychom hovořit ještě o dalších věcech v Řecku. Například se konalo slyšení nebo e, Španělsko, e, tam no, to byli občané, e, kteří protestovali v El Camino, jsme to viděli na viděli, k čemu může vést tento typ důlnictví a Černobyl a Fukushima, to ani už nechci zmiňovat v této souvislosti, takže poprosím eh, kolegy o toto. Eh, tady jsme dosáhli 82% při hlasování a podle toho by měl náš výbor taky zaujímat stanovisko. A výbor by měl vůči Evropské komisi vyjádřit naše zájmy. Děkuji. Je tu dnes mnoho nových kolegů. Teď tu máme kolegyně, která se už déle zabývá tímto tématem, a to je kolegyně Krista Klas. Prosím. Ano, děkuji. Eh, vzpomínky eh, člověka vždycky eh, zasáhnou a téma se, se Montana znám, protože jsem tenkrát působila jako zpravodajka pro Evropskou směrnici o důlnictví, teda o odpady. V roce 2006 to bylo realizováno. Tenkrát jsme viděli, co, jsme tenkrát něco slíbilo. My jsme slíbili, že to bude Evropská směrnice pro odpady z dolů, že to a že Rumunsko jako země evropská se bude této směrnice se také držet. A na tento příslip si vzpomínám velmi přesně. Takže teď jsem víc než překvapená, nebo v podstatě se ptám komise, jak může dnes vůbec eh, eh, se dostat k takové interpretaci, že řekne, že potřebujeme suroviny a pak ještě, že potřebujeme zlato. Eh, my přece nepotřebujeme zlato. Zlato to sice chceme mít všichni a mm, potřebujeme ho, to se nenechává jen tak někde ležet. Ale jen tak jednoduše tam to zlato eh, neleží. Eh, to jsou, eh, dělali se zásahy do přírody a nevím, jak bychom toto to revoluci v důlnictví měli, jak bychom to měli celé pak zrekonstruovat a e, jak bychom mohli zabránit škodám v životním prostředí. Není to možné jenom proto, že chceme zlato, e, že pak zničíme vodu a budeme e, obchodovat jedovatými látkami. Evropská směrnice pro důlní odpady zadává jasné hlavní směry. A za, to je za prvé to, že nespůsobíme žádné škody na životním prostředí, že budeme činit preventivní opatření, že budeme rekonstruovat opět a že také budeme vytvářet rezervy pro tyto obnovy. A toto téma téma v Rumunsku a kolegyně Elena Antonesku eh, nám to vylíčila. Eh, to eh, Tady jsou různé přístupy. Musíme vědět, že rumunská vláda tuto oblast prodala. Je to kanadská firma, která tam to má těžit. Ale přesto musím i kanadskou firmu se musí držet evropského práva. Takže Eh, pracovníci komise by mohli jasně odpovědět na tuto otázku, a sice jestli tyto úmysly eh, eh, v Rozia Montana, jestli to plní, tam plní zadání Evropské směrnice týkající se důlních odpadů. A Jestli se tam naplňují požadavky této směrnice, tady bych chtěla slyšet jasnou odpověď bez nějaké interpretace komise. My jako parlament jsme tady dali zpřísli. Děkuji. A jako posledního řečníka mám kolegu Sogo. Köszönöm szépen, elnök úr, egyike vagyok azoknak, akik a biztos úrnak is levelet írt, és... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem eh, ten z těch, kteří psali komisaři dopis a kteří spolu hlasovali. Hornictví Fukushima a Japonsko nepatří sice k Evropské unii, ale přesto se nás týkají i tamní problémy. Navzdory tomu komise vyčkává, co se týče například situace Romů ve Francii, než to dospěje ke skandálu a teprve poté reaguje. A e, prostě e, tady s tím komise vede úplně stejnou strategii. A zcela zjevně také v záležitosti těžby. Čeká se, až dojde k nové katastrofě a pak teprve se komise pohne a začne odpovídat na naše otázky. Děkuji mnohokrát a na závěr dostává slovo komise, protože tady zazněly eh, některé otázky eh, i výčitky, takže máte nyní možnost na to vše zareagovat. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Možná hlavní otázka pana Bankyho a pana Tabajdyho je ta, která se týká odkladu nebo spoždění při plnění usnesení Evropského parlamentu o zákazu kyanidu při těžbě zlata. Podle nás tak žádnému spoždění nedošlo. Komise jasně vyjádřila své stanovisko k této věci. Já jsem se to pokusil udělat i dnes. Pan komisař Potočník to udělal už i v minulosti, ústně i písemně a naše linie je jasná. Máme směrnici o důlním odpadu, která není stará, je to směrnice, která byla přijata v rámci procesu spolorozhodování radou a parlamentem. A byl tam tedy zvolen určitý přístup. A ten přístup zahrnuje zavedení velmi přesných požadavků, aby bylo zajištěno, že důlní odpad bude v Evropské unii bezpečně řešen, bude se s ním bezpečně nakládat. Máme zde přesné požadavky na stavbu a řízení odpadových zařízení, zařízení, kde jsou skladovány toxické látky. Máme informační požadavky. Máme také velmi přesné požadavky na to, aby se zajistila transparentní informace pro veřejnost, transparentní informování veřejnosti a máme také velmi přísné požadavky, včetně povinnosti vytvořit finanční záruku pro každé z těchto zařízení, než se vůbec uvede do provozu. Tak to se tedy rozhodl spoluzákonodárce. Součástí toho bylo, že umožníme používání kyanidu v těžbě zlata za předpokladu, že budou dodrženy všechny tyto požadavky. A to je právě ten důvod, proč ve směrnici máme specifické požadavky, specifická usnesení o koncentraci kyanidu. Kdyby si spolu, spolu zákonodárce myslel, že tato technologie je zcela nezdravá, zcela nedobrá, tak by to bylo zahrnuto do směrnice o důlním odpadu. Pokud jde o limity koncentrace pro kyanid, tak to bylo také rozhodnutí, nebo tedy volba spolu zákonodárce. Spolu zákonodárce využil legislativní techniky, která není žádným způsobem výjimečná prostě postupné vymáhání požadavku směrnice. Pro existující zařízení je maximální koncentrace, maximální povolená koncentrace 25 ppm. Pro existující zařízení je stanoveno, že v květnu roku 2018 bude tedy tento limit 10 ppm a pro nová zařízení, pro nové doly, jak jsem říkal ve svém vystoupení, už platí ten limit 10 ppm. A teď k otázkám paní Hasy paní Antonesku, paní Klas. Ohledně projektu Rosia Montana. Víte, že pravomoc povolit otevření nějakého dolu má v rukou členský stát, národní orgány. Komise věřit, že požadavky, které jsou stanovené v legislativě, jsou splněny. A přesně to děláme. Požádali jsme rumunské úřady o informace. Ten projekt zatím ještě nebyl schválen, ale už sbíráme informace, abychom ověřili, zda požadavky stanovené ve směrnici o důlním odpadu a v jiných legislativních textech jsou dodrženy, splněny. Tuto žádost už jsme poslali rumunským úřadům, zatím ještě nemáme, zatím ještě nemáme odpověď. Takže zatím v této fázi není možné předložit konečné hodnocení toho, zda tento projekt je v souladu s požadavky legislativy nebo ne. Pokud jde o nejlepší dostupné technologie, tak jak jsem říkal ve své prezentaci, tak máme studii. A já vám velmi rád dám jeden výtisk, anebo vám pošlu odkaz, protože ta studie je dostupná i naši, na našich webových stránkách. A myslím, že jsem ve své prezentaci řekl, že je to studie, která byla vedena v roce 2010 a uvádí, že za prvé alternativy k těžbě zlata za použití kyanidu nejsou ekonomicky životaschopné, ale také se tam uvádí, že tyto alternativy mohou být dokonce ještě horší pro životní prostředí. A myslím, že tímto jsem zodpověděl pokud ne všechny otázky, tak alespoň ty hlavní, ty nejdůležitější, které zde zazněly v této debatě. Takže děkuji vám a postaráme se o to, aby členové výboru dostali kopii této studie o těžbě zlata za pomocí kyanidu. Děkuji. Děkuji komisi. Tím jsme dospěli k závěru naší diskuse a se všemi, k všem kolegyním a kolegům přeji krásný večer. Sejdeme se zde zítra v 10 hodin. Ti, kteří jsou koordinátory, ty prosím nechť se dostaví již v 9 hodin, ale zasedání pro všechny začne v 10 hodin s panem Sprengerem z ECDC a potom tady budeme mít pana komisaře to znamená, že i zítra budeme mít velmi zajímavý program. Přeji vám krásný večer.